Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much to those of you who, who came early in the morning for the beginning of our meeting. zdravím, vítám vás na našem zasedání, na začátku našeho zasedání. Vítáme, tedy přivítáme všechny kolegy, kteří dorazí a dostaví se později v průběhu našeho zasedání. Obdrželi jste pořad jednání, takže můžeme schválit tento návrh jednání. Nevidím žádné připomínky, takže budeme se řídit pořadem jednání. Není zápis se 17. ledna, 22. ledna. Je již k dispozici online, jak je zvykem. A ne, nezazníly nějaké námitky v průběhu tohoto jednání, budou zápisy považovány za schválené. Nyní v rámci oznámení bych si dovolila poznamenat pár věcí ke včerejšímu večeru, kdy byl zahájen trialog o e, e, když jsme se setkali s paní komisařkou Krecu, týkalo se to těch uh, společných opatření, um, byl tam i zástupce Radekram a velká delegace za radu a komise. A tedy my jsme vyslechli poznámky Evropské komise k naší pozici. Zazněly tedy všechny pozice a pak jsme dojednali harmonogram pro technická jednání a politické trialogy. Dohodli jsme se na plánu pro další tři týdny až do půle března, kdy musíme zastavit jednání vzhledem eh, k tomu, že pak eh, nadchází tedy eh, procesy na plenárce Jinak, takže první trialog včera, druhý 25. února a třetí nás čeká 6. března. A v mezidobí budeme mít minimálně tři technická zasedání. Jejich smyslem bude konstatovat a přesvědčit se, zda jsou některé pozice, které jsou si tak blízko, že je můžeme schválit v rámci politických trialogů. Čili tolik stručně výstupy z prvního trialogu a v průběhu zasedání 25. očekáváme od rady vysvětlení ohledně toho, jaká je bude jejich finální reakce reflektující jednání a jeho výsledky. A tento postoj pak se promítne do našeho postoje zde a na plenárce kotá se CPR. Takže tolik první trialog CPR. Nemám žádné další oznámení a nyní postupuji dál v pořadu jednání dostáváme se k dalšímu bodu a to je zpráva. Týká se výrobků způsobilých eh, k osvobození či snížení eh, poplatků a původně jsme, bylo tedy schváleno, že dojde ke snížení ehm, těchto eh, přístavních daní a eh, rada, pak, pak tedy na základě roz, rozhodnutí rady komise předložila návrh, jimž se mění ustanovení tak, aby byla celá záležitost jasnější. Máme tu zástupce komise, pan Defoje. Řekla jsem to správně. Takže já vám dám slovo a můžete nás seznámit podrobněji s návrhem Evropské komise. Um, dog use are indirect tax imposed on... Takže jedná se podstatě o jakési eh, daně, které jsou, um, které eh, jsou importovány do uh, zámořské oblasti Guadeloupu. A jsou tu určité výjimky osvobození od této daně. A takže tady se počítá s úplným osvobozením či snížením pro některé výrobky, které jsou vyrobené na místě, ale tyto, tato osvobození se nevztahují na ty též výrobky, které jsou dováženy zvně tohoto regionu. Takže ten návrh osvobození či snížení má v podstatě kompenzovat ty dodatečné náklady. Takže to, toto je uznáno na základě článku 349. Toto rozhodnutí, které vyplývá z interního přeskumu, monitoruje se tím eh, tedy dopad tohoto opatření a příspěvek k rozvoji místního hospodářství. Vzhledem tedy k tomu vlastně handicapu, kterému jsou vystaveny tyto nejodlehlejší regiony. Takže Francie požádala, aby se aktualizoval tento seznam produktů. A Francie požádala o rozšíření tohoto režimu a zařazení 50 nových výrobků do tohoto uh, režimu A komise vypracovala zprávu pro Pradu se sociální analýzou dopadů ale stále se to ještě probírá na úrovni rady. Že toto se týká přílohy rozhodnutí, ale nemění se tím působnost a obsah tohoto rozhodnutí, ale pouze se tím má aktualizovat výčet výrobků, které se vyrábí místně a které tudíž jsou způsobilé pro uh, toto snížení a osvobození. A tato úprava je nezbytná vzhledem ke zvýšené expozici místní produkce pří, eh, dovozům z třetích zemí, konkurence z třetích zemí, která vyloženě ohrožuje existenci firem působících na místě. Jak řekl pan komisař Moskoviči, daňová pravidla musí vzít v potaz zvýšenou expozici místních produktů vůči této cizí konkurenci, což může mít zničující dopad na uh, místní guadeloupské jako podniky. Pomůžeme tím místnímu průmyslu. Takže zvlášť, obzvlášť mladí lidé Ti lidé jsou tím samozřejmě postiženi nejvíc. Takže je zapotřebí eh, celkové přeskoumání tohoto rozhodnutí, které bude provedeno v okamžiku obnovení eh, celého tohoto systému. A tento přeskum v podstatě bude zahájen hned. Tedy eh, na začátku let, ještě na začátku letošního roku. Takže jsme zahájili externí studii. Takže tady byla víceméně jednoznačná podpora tomuto návrhu. A takže e, e, identifikovali jsme pouze tři e, chyby v počtu a každopádně děkujeme, děkujeme návrhu, děkujeme <laughs> výboru za to, že přeskoumá tento návrh a pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte. Rád na ně zodpovím. Thank you. Thank you very much. Děkuji. A, dobře musím skonstatovat, že 17. ledna naši koordinátoři rozhodli, že použijí zjednodušený postup bez pozměňovacích návrhů podle pravidla 50 bod 1 jednacího řádu. A já jsem mm, zpravodajka a předsedkyní výboru Regi a Moje zpráva je tedy eh, odsouhlasit návrh komise bez pozměňovacích návrhů. Máme zde některé stínové zpravodaje, se kterými začneme. Pan Ponga nyní eh, není přítomen, ale poslal nám písemný přípis. A jeho postoj je takový. Za prvé, plně podporuje nový návrh komise. Za druhé, navrhuje přijetí zprávy podle pravidla 50.1, tedy zjednodušený postup bez pozměňovacích návrhů a za třetí eh, eh, dostat tuto zprávu do pléna co nejdříve. Takže to je postoj prvního stínového zpravodaje. A co další? Pan Lamarže má slovo, pokud si přeje pokračovat. Pan Omerže. Paní předsedkyně, děkuji. I my, jak jsme již řekli během předchozí schůze, podporujeme zjednodušený postup. Jenom chci připomenout, že v červenci 2017 Evropský parlament přijal zprávu, kterou jsem já tehdy předložil Týkalo se to návrhu výboru REGI k článku 349, eh, kde jsme požadovali po Evropské komisi, aby lépe vzala do úvahy tento článek a tudíž eh, specifické rysy. Eh, jenom chci také připomenout, že náš výbor v září 2018 podnikl cestu Eh, na, přímo na místo, na ostrov a tam jsme viděli na místě, jaké jsou problémy i eh, příležitosti místní produkce, místních producentů v tomto ultraperiferním regionu. Nová pravidla, která zde navrhuje komise na je třeba k tomu říci, je to na návrh tedy členského státu, tedy Francie, takže to umožní většímu počtu lokální produkce, tedy ovoce a zeleniny, dřevěného nábytku, e, nátěru, laků, mít výjimku, anebo s nižší daně e, v tomto ultraperiferním regionu Francie také se bude tím oživovat ekonomika a bude se podporovat lokální produkce ve světle konkurence, která je čím dál tvrdší a která by mohla ohrozit existenci lokálních podniků, řemeslníků v tomto kontextu, že výroba eh, v tomto ultraperiferním regionu je velice chabá, omezená. Takže tato iniciativa pomůže lokálnímu průmyslu, podnikům, aby se rozvíjeli. A s tím, že tento sektor má nyní velké problémy a také i jde o e, situaci, kde je vysoká nezaměstnanost, především u mladých lidí. A bez pochyby to je jedna z nejvyšších nezaměstnaností na celém evropském kontinentu. Samozřejmě, řada dalších opatření bude potřeba také. Samozřejmě o tom se bude diskutovat, jak i připomněla komise, příští rok, tedy v roce 2019 se bude diskutovat o budoucnosti tohoto režimu, ale prozatím bychom měli potvrdit tyto výjimky, které zde navrhuje komise a naše frakce je zcela podporuje. Děkuji. Děkuji. Pan Vanskurt má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. jako předřečníci já chci připomenout eh, zásadní roli eh, konkurenceschopnosti, lo, eh, konkurenceschopnosti lokální produkce v ultraperiferních regionech, kde v podstatě je tvrdá konkurence ze zahraničí, která má devastující dopady na místní podnikatele. A zde tento návrh nabízí právě e, velkou škálu různých výjimek a snížených sazeb e, daní, což doufejme efektivně podpoří lokální výrobce a bude bojovat proti nezaměstnanosti především mladých lidí. A já bych chtěl jenom připomenout a apelovat tedy na kolegy, aby e, Eh, aby eh, nenamítali proti zjednodušenému postupu, hm, tak aby hm, plénum mohlo co nejrychleji toto odsouhlasit. Děkuji. Děkuji. Ještě další. Pan Lope, prosím. Děkuji. Ještě kruju pritariu ir manau, eh, i já souhlasím. Jsem toho názoru, že taková mimořádná pomoc pro tyto vzdálené regiony, tedy pro ostrovy, je opravdu důležitá. Ono to není přece vina, nelze to mm, těm regionům přitítat k tíži, že leží tak daleko. Rovněž nemohou za to, že jsou poměrně malé. A proto má takový region omezené možnosti, jak postupovat, jak se vyvíjet. Proto jsem toho názoru, že by každý výrobce měl mít tu možnost nikoli pouze vyrábět kvalitní výrobky, ale je i umístěvat na našich trzích. Záleží na tom podpořit hospodářství a i s ohledem na podporu oběhového hospodářství, tedy místní výroba, místní spotřeba ale ta um, hospodářská soutěž tam nemůže být úplně neřízená. Proto jsou tato opatření přínosná. Chceme všichni pracovat a fungovat za srovnatelných podmínek, ale tím, že vzdálenosti určitých regionů od ostatních trhů rovné nejsou, proto musíme dát pozor na to, aby i tam ta soutěž byla neskreslena. Byla zde zmíněna nezaměstnanost mládeže i šance mladých lidí, které v životě mají. Na těchto ostrovech opravdu dochází k vylidňování. Lidé hledají štěstí jinde. Měli bychom podobně tedy postupovat všude, kde se stává, že mladí lidé cestují za prací jinam. Pokud bychom eh, v Německu či v Nizozemsku nastavili stejné podmínky jako na nějakém vzdáleném ostrově, tak by to nebylo fér. Stejně tak eh, u států, které už leží na vnějších hranicích eh, Unie. My tím bychom eh, posilovali záporné rysy určitých našich kroků. Proto se musíme zamyslet nad tím, jak můžeme do budoucna chytrým způsobem uplatňovat tento princip a snad eh, zajít i dál. Kdykoliv chceme nastavit skutečně rovné podmínky pro všechny regiony. Nemůžeme pouze vycházet z toho, že budou stejné normy, stejné standardy všude. Musíme dát prostředky k dispozici těm, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni. Tady máme příklad vzdálených ostrovů, ale může se to týkat i regionu suchozemského, který z různých důvodů nemá šanci poskytnout lidem dostatek ubytování a jediným řešením pro toho občana pak je zbalit kufr a odjet. Je tedy prospěšné, že jsme přistoupili k tomuto rozhodnutí, já je chci podpořit. Avšak zároveň chci zdůraznit, že by na tom to, u tohoto nemělo zůstat. Příklad. Důležité je podívat se například na pobaltské státy, které leží na vnější hranici nebo na jiné východo, mm, mm, východoevropské státy či státy na naší východních hranicích. U nich přece rovněž ty podmínky nejsou rovné jako mm, u těch států, eh, které hraničí s jinými unijními státy. Například toky dodavatelské, vývozní, dovozní, tam vypadají úplně jinak. Často to pak eh, znamená, že se lidé stěhují do jiných států. Nelze vše měřit stejným metrem takto doslova. Když si to porovnáme s státy, které leží uvnitř Evropské unie, pokud budeme chtít eh, jaksi slepě nastavovat všem stejné podmínky, tak se pak automaticky stává, že státy v centru EU jsou v mnohem výhodnějším postavení než státy na okraji EU a to už eh, není fér. Pokud tedy chceme být důslední, pokud chceme předcházet migraci, a to nikoli pouze z ostrovů, musíme projevit solidaritu a musíme se postarat o to, aby v dalším víceletém finančním rámci, tedy v dalším sedmiletém období, byla přijata opatření, která se týkají nikoli pouze oficiálně vzdálených regionů, ale všech regionů, které jsou jaksi na okraji EU. Důležité je pokročit v té věci a aby eh, postarat se o to, aby nedocházelo k osekávání prostředků na soudržnost, tak aby konvergenční regiony dosáhly svého cíle. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Podle toho, toho, co jsem slyšela, tak všichni podporují zprávu komise a je zjednodušený postup, ale je to moje povinnost vlastně se ještě zeptat, zda má někdo námitku proti použití zjednodušeného postupu. Ne, nevidím nikoho, takže to znamená, že tato zpráva je automaticky přijata a bude postoupena do pléna a doufám, že tam budeme moci o ní hlasovat co nejdříve, abychom podpořili tyto problematické regiony, poněvadž tady jde o to podporovat výrobu, produk- produkci a schopnosti, možnosti těchto regionů, aby se rozvíjely. Zpráva je odsouhlasená tady ve výboru regie a nyní budeme pokračovat dále. Další bod programu je zpráva, kde jsem opět zpravodajkou jakožto předsedkyně, což jsou zdroje pro specifické alokace pro iniciativu zaměstnanosti mládeže k 1. únoru 2019 komise předložila nový návrh, kterým se mění stávající nařízení tato změna se týká ehm, částek z roku na rok 2019 na tuto iniciativu podle, ehm, je to výsledek vyjednávání rozpočtu na tento rok. A nyní dám slovo Evropské komisi, aby nám stručně vysvětlila, o co kráčí a poté budeme pokračovat zde s diskuzí a dám slovo panu Dipietovi Antoniovi. Doufám, že jsem to správně vyslovila. Máte slovo. Thank you, Madam Chair, honorable members of the party. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. V první řadě chci poděkovat této sněmovně a zejména tomuto výboru za to, jak prioritním způsobem přistupuje k této problematice. Záleží na tom, záleží na tom nám všem, zejména těm členským státům, které stále ještě strádají v důsledku nezaměstnanosti mládeže. Velice stručně, oč tam jde. Jde o dva prvky. Jednak je tam ten prvek toho odsouhlasení rozpočtu, to je 16,7 milionů eur pro iniciativu zaměstnanosti mládeže a to se samozřejmě odráží i v notifikacích či úpravách CPR. A pak ta druhá část, tam jde o účast parlamentu a rady, kde se má usnadnit na programování těch dodatečných finančních částek. Zejména to zavádí v bodě limitě 19.5 nařízení o společném postupu, aby až 50 specifických alokací bylo možné použít jako přispění ze strany Evropského sociálního fondu právě na tuto iniciativu mládeže. Zní to technicky, ale je to velice důležité rozhodnutí, protože to umožní členským státům neodebírat zdroje nějakým už odsouhlaseným iniciativám a naopak přispět tam, kde na tom záleží, tak v souladu s tím, jak parlament to podporuje. Děkujeme tedy za tak rychlé jednání u této složky a zejména za její přijetí v rámci zjednodušeného postupu. A budeme se těšit na to, jak to dobře dopadne. Předsedkyně, děkuji. Ano, koordinátoři se skutečně rozhodli, že to bude procházet s jednodušeným postupem. A je dobré, že to prochází tak rychle, ale i my si uvědomujeme, jak významný je ten, významná je tato iniciativa a musím vám, vás informovat, že stín, paní Stínová zpravodajka za socialisty a demokraty, paní Krel, vyjádřila plnou podporu jak zprávě, tak zjednodušenému postupu. Mají někteří další členové výboru ještě nějaký komentář? Pan Buda, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jen pár doporučení pro komisi týkající se této záležitosti eh, pracovních míst pro mladé, protože některé členské státy Evropské unie už si uvědomují, že nestačí jen vytvářet pracovní příležitosti pro mladé, ale musíme eh, si uvědomit, co, to, co je dobře placená práce pro mladé. Protože zejména na východě Evropy jsme svědky obrovského odlivu mladých lidí z těchto států, kteří hledají lépe placené příležitosti jinde. Čili nestačí mít nějaké místo, ale musí to být místo, kde dostáváme aspoň dost peněz, abychom za, to mohl, za ně mohli vést důstojný život. A já myslím, že členské státy si tohle musí uvědomovat, aby se předešlo tomu, že mladí lidé Eh, se necítí nuceni odcházet do zahraničí. Pokud mám místo, ale nezaplatím z toho ani nájem nebo úvěr bance, tak je to samozřejmě problém, problematické. Jsme, jak říkám, svědky krize na trhu práce a musíme najít nějaké řešení. Abychom byli schopni najít eh, pracovní místa zejména v určitých sektorech, eh, kde je těžké je obsadit, třeba v zemědělství, rozvoj zemědělského sektoru je skutečně eh, začíná působit jako limitující faktor pro rozvoj celého odvětví. Děkuji, pan Rope. Gerai, tvarko dirba, ačiū pirmininkė. E, aš norėčiau šiek tiek giliau Já bych se chtěl vyslovit možná trošku ještě k některým podrobnějším aspektům tohoto tématu, to zaměstnání mladých. Všichni že obýváme stejný prostor. Většina členských států je v šengenském prostoru takže eh, volný pohyb znamená pohyb bez překážek. Ale celá řada mladých lidí, mladých lidí kvalifikovaných, anebo některých i bez um, vyšší kvalifikace, bez vyššího vzdělání, se snaží najít um, nějakou, pra, nějakou pracovní příležitost v zahraničí. A to se týká zejména mladých lidí z těch méně rozvinutých států. A tam pak se nedostává pracovních sil v některých moderních oborech. Je to skutečný únik mozku, odliv mozku a ten je už viditelný. Ty nejrozvinutější, průmyslově nejrozvinutější státy působí jako magnety které v podstatě lákají eh, kvalifikované lidi z méně rozvinutých států. Příklad třeba po Baltí, Rumunska, Bulharska a dalších států. Tyto tendence pak opravdu postihují tyto státy, neboť to znamená, že ty, ti nejkvalifikovanější odchází. Už jsme identifikovali jednoznačné problémy s podnikovými daněmi, související s tím, že i firmy se stěhují. Tyto firmy pak odcházejí ze své země původu. Musíme více investovat do mladých lidí, již ve fázi jejich vzdělávání. Protože právě my vzděláme naše mladé lidi, ale pak eh, z toho často mají největší prospěch průmyslově nejvyspělejší státy. Tady by měla být nějaká míra kompenzace nebo něco. je nezbytné na vytvořit nějaký systém, který zmírní tento jev. Pokud eh, tyto tendence nezastavíme, tak pak eh, těm rozvinutým státům zůstanou, tedy těm periferním státům pak vlastně zůstanou jenom důchodci a nebudou mít vůbec žádnou pracovní sílu politika soudržnosti není z to všechny tyto problémy překonat. Musím se tudíž uchýlit k nějakým skutečně tvůrčím řešením. Děkuji. A nyní se musím dotázat, zda jsou nějaké námitky vůči přijetí tohoto nařízení s jednodušeným postupem. Nikoliv. Nejsou námitky. Tím pádem považujeme automaticky tuto zprávu za schválenou a dál půjde na plenární zasedání, kde doufám, že o ní bude rozhodnuto v co eh, nejkratší lhutě. A nyní budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. A to je návrh delegovaného aktu, jim se mění delegované nařízení 481 z roku 2014 o některých konkrétních pravidlech pokud je o způsobilosti výdajů pro programy spolupráce. A nyní se obracím na komisi, aby nám představila tento delegovaný akt. A pak bude následovat diskuze mezi poslanci Regim. Možná se z toho, eh, z toho vyplynou pak nějaké otázky. Takže dívám se na paní Wagnerovou. Prosím. Thank you, chair. Um, thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost. Vážení poslanci, ráda bych v rychlosti popsala základní rysy této složky. Přiznávám, že se jedná o záležitost poměrně technickou. Snad si vzpomenete, že komise v rámci omnibusu měla ambice v tom smyslu, že zareaguje na určité obavy parlamentu a i některých členských států, které se obracely se žádosti o zjednodušení rámce 480 eh, 2014. Konečně pozměcí návrhy vstoupily v platnost loni 2. srpna. Jedná se o úpravu, která sebou přináší určité změny druhotné legislativy. Zejména se jedná o dva akty v přenesené pravomoci a o nich dnes jednáme. Totiž je třeba přímo nové delegované akty a šest prováděcích aktů. Komise pracuje na, té, na této záležitosti a jedná se o úpravy, které jsou nutné, aby mohly všechny změny skutečně v praxi nastat. Jedná se tedy o další kroky, které jsou důsledkem zavedení omnibusu. Ve vztahu k těmto konkrétním aktům přenesené pravomoci, o nich zde hovoříme, tady jde o konkrétní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce. Tam hovoříme o dvou záležitostech, které je třeba zvážit. Oba tyto prvky souvisí se zjednodušením nákladových obcí v rámci omnibusu. Jedná se o zjednodušenou obci eh, čerpání nákladu a tam jde o články mm, CPR, které v těch aktech přenesené pravomoci pak budou zapsány a jelikož zavádíme vše v těchto aktech a pak jde o změny, které nyní umožňují platby v závislosti na určitých podmínkách. To jsou tedy ty spouštěče. V rámci tohoto aktu a restrukturalizace těch zjednodušených nákladových obcí tam jde o tvorbu určitých článků a pak druhá věc, která se zde změní, to je jasnější naformulování způsobu, jak například úkoly, které jsou prováděny na, v částečném úvazku, jak mohou být propočítávány v rámci těch zjednodušených nákladových možností. Například smlouvy se sociálními partnery, či jiné typy smluv, které musí být zohledněny, jak se má propočítávat proplácení pracovní doby či e, času stráveného na daném úkolu určitým pracovníkem a jak to má být pak zprůměrováno v rozsahu daného měsíce. To jsou tedy ty změny. Já ráda zodpovím na jakékoliv další otázky. Děkuji. Chce se některý člen výboru Regi k tomuto vyjádřit? Má někdo otázky? Nikoliv. Dobrá, zdá se, že je vše jasné. Chci připomenout, že Evropský parlament má právo eh, vznést námitku proti těmto aktům přenesené pravomoci a jinak se usnesení eh, bude hlasovat 7 dubna, lze to prodloužit o dva měsíce. Je zde nějaký člen, který by chtěl vznést námitku? Nikoliv. Pokud tedy námitky nejsou, tak mm, zvaž, zvažování tohoto návrhu jsme tímto ukončili a přejdeme k dalšem, dalšímu aktu v přenesené pravomoci. Tady je, jde o změnu a opravu nařízení 480, pokud jde o ustanovení o finančních nástrojích, zjednodušené vykazování nákladu, auditní stopu, rozsah a obsah auditu v rámci omnibusu. Tedy eh, například přímé platby bankám, pomoc ze strany státu a audity. Předávám vám opět slovo. Děkuji, paní předsedkyně. U těchto aktů v přenesené pravomoci si musíme uvědomit, že stejně jako v předchozím bodu jde pouze o praktické zavedení způsobu fungování změn, které už byly odsouhlaseny. Jde o celou řadu různých oblastí, proto jsou ty změny početné, i když po technické stránce se toho omnibusu těsně drží. U finančních nástrojů, zejména u nové možnosti implementace, například interakce a prokombinování ESIF a EFSI, to je něco, co se musí provést. Stejně tak určitá pravidla, která se týkají jiného zacházení eh, s investory, kdykoliv jde o potenciální zisk či sdílení rizika. A třetí prvek, ten se týká způsobu jednání s finančními institucemi v souladu s vyjasněním, který eh, poskytl ten zásadní právní akt v rámci CPR. Takže to je ta první oblast. Další oblast, která se týká těchto aktů v přenesené pravomoci, je zacházení s projekty, které mohou generovat i zisk a kam přispívá stát. Tady rovněž dochází k vyjasnění situace, že totiž se to netýká provozních aspektů, které podléhají státní pomoci. I zde se převádí do aktu přenesené pravomoci to, že si mohou členské státy příslušným způsobem nastavit podmínky. Pak jde i o to zjednodušení těch nákladových možností. Tam jde zejména o podmíněné vyplacení určitých proplacení nákladů a ty nové režijní eh, náklady či proplacení těchto nákladů a určité auditní podmínky musely být tomu přizpůsobeny. Zejména, aby vzali v potaz auditní stopu a její přenastavení, kdykoliv se um, proplácení určitých financí, které probíhá v určité režii a paušálně, ne zrcadlí příslušné um, konkrétní náklady. Pak máme eh, jednotky a vzorkování a jejich tvar. I to musí být popsáno. V současné době například existuje konkrétní možnost eh, zabývat se podřízenými jednotkami, které budou zrcadlit to CPR. Pak tam byly nutné úpravy i v datové oblasti. U těch dalších tří aktů v přezené pravomoci týkající se typu, beneficienta a e, finančních e, odkazů. Děkuji a ráda zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji vám za toto vysvětlení, říká předsedající. Jsou zde nějaké otázky, případně komentáře? Vše je tedy jasné. Připomínám všem, že parlament má právo vznést námitku a pokud námitka bude mít podobu usnesení, tak by se o ní hlasovalo 12. dubna a lze tuto lhutu prodloužit o dva měsíce. Jsou zde členové, kteří by rádi námitku vznesli? Nikoliv. Dobrá, pokud tedy námitka vznesena nebyla, tak tyto úvahy tímto uzavíráme. A pokračujeme dál v našem pořadu jednání. A máme potěšení teď si vyslechnout eh, studii výzkum pro výbor Regi, digitální agenda a politika soudržnosti. Takže studie komise. V posledních měsících eh, jsme eh, přijímali hodně legislativy, která se týká víceletého finančního rámce. V podstatě vše, co jsme dělali, tak se tohoto týkalo a mm, i jsme mm, eh, zadali tedy studii a dnes právě budeme mít možnost si vyslechnout Eh, výsledek a máme tedy čas na tuto prezentaci dnes a ráda zde přivítám paní Julie Peregrin, Pelegrini, která mm, řídí Centrum průmyslových studií v Miláně v Itálii, což je nezávislá konsultační firma specializovaná na vyhodnocení veřejných investic, infrastrukturních projektů a mm, pod, po, podpory mm, různým rozvojem programům a aplikovaného výzkumu v průmyslu. Takže já bych chtěla omezit tu prezentaci na 20 minut, pokud to půjde, a poté zahajíme diskuzi s členy výboru, takže prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. Um, so, um, the objective... Děkuji. Cílem studie, kterou vám teď prezentuji dnes ráno, je poskytnout Evropskému parlamentu analýzu eh, toho, jak politika soudržnosti přispívá a obecně tedy, jak mm, přispívají evropské strukturální eh, fondy eh, k jednotnému trhu, digitálnímu jednotnému trhu. A během tady tohoto programového období a my jsme také byli žádáni, abychom eh, se podívali na eh, budoucí program, budoucí programové období. Takže my jsme přijali takovou metodiku ve studii a to, že jsme nejprve zre, zrevidovali veškeré dokumenty, veškerou dokumentaci, kterou jsme měli k dispozici, potom jsme vyhodnotili výdaje v této oblasti i jsme přijali pět, studiových, pět eh, případových studií, kde jsme eh, reflektovali různé typologie projektů, které jsou financovány eh, z ESIF a my jsme i vedli různé pohovory za tímto účelem moje prezentace hm, chronologicky se bude zabývat tímto za prvé minulostí, eh, potom se za, budeme zabývat eh, stávajícím, hm, budu se zabývat stávajícím programovým obdobím a jeho projekty a poté se podíváme do budoucna hm, na období po roce 2020. Na začátku musím zdůraznit fakt, že EU je v podstatě takovým průkopníkem, má digitální strategii, kde se snaží pomáhat členským státům a regionům, aby dohnali ten sklus v digitálních technologiích. A to se mm, v podstatě to začalo v 80. 90. letech, kdy eh, vznikaly různé strategie, digitální strategie, které postupně eh, kulminovaly, že, se, eh, že byla přijata agenda v roce 2010, a mm, tedy digitální agenda pro Evropu 2010 a digitální jednotný trh 2015. Od samého počátku EU přijala stabilní přístup, eh, opírající se o holistickou vizi, kdy eh, se zabývala jak dodávkami eh, technologií i CT, tedy infrastrukturou, širokým pásmem a poptávkou po těchto technologiích ze strany občanů, podnikatelů, státní veřejné zprávy, Mm, poptávka po digitálních dovednostech a tak dále. Šlo o to, aby byl přijat komplexní přístup, eh, který pokryje celý ten okruh eh, tady nabídky a poptávky v této oblasti a tento přístup eh, se dotýká konkurenceschopnosti a i inkluze zároveň. Mm, ano, v tomto kontextu příspěvek ESIFu a politik soudržnosti je mm, vysoký, protože ta eh, rozpočtová obálka, která byla dána k dispozici i na regionální úrovni, se přijaly různé tedy mm, aktivity, které zapadaly do tohoto holistického přístupu. Takže na základě eh, tohoto takže stávající podpora politiky soudržnosti digitálních projektů, to se zvyšovalo od 1,2 miliard v 90. letech a teď je to 21,4 miliard ve stávajícím programovém období. A zde jenom metodicky musím poznamenat, že máme velké potíže, jak vystopovat investice tedy digitální investice, mm, jak tedy staticky i dynamicky řečeno, kvůli eh, horizontální povaze těchto investic, protože ty se v podstatě integrují průřezově do ostatních typů investic, tedy projektů investičních a mm, mm, tam se kombinuje řada faktorů vždy. Především ten fakt, že eh, neustále se i mění nomenklatura v tom programovém období pár slov k tomu, co se stalo v roce 2000 až 2006. Prioritou byla infrastruktura, ICT, elektronické obchodování, e-commerce. A v roce 2007 v tom, až 2013 v tomto programovém období, takže hm, tak to byly e-services a aplikace služeb, elektronických služeb pro občany. To byla priorita tohoto období a než se podívám na toto programové období, tak opět eh, zde eh, byl důraz na infrastrukturu a široké pásmo, včetně digitálních dovedností, e-governance, eh, takže na straně 17 uvidíte detailnější tabulku. Hmm, takže mm, důležité klíčové mm, rysy jsou tyto. if investice do infrastruktury ICT, to je jedna z hlavních oblastí, kde se angažují prostředky a mm, v tomto eh, tedy programovém období, ale když eh, všechno dáme dohromady, investice do digitálních dovedností, e-governance, e-inkluzi, tak zjistíme, že to je velký podíl, asi 40% celého ESIF i e, smart grids, inteligentní sítě, inteligentní e, smart, e, inteligentní města a podobně. Tam se hodně zvyšuje podíl investic v poslední dobou a potom podpora malých středních podniků tam a jejich digitalizace, tak tam ta podpora je relativně nízká v tomto programovém období je podpora malých středních podniků relativně nízká. Zde teď bych se měla zmínit k geografickému rozložení těchto výdajů. Eh, detaily opět eh, se dočtete, tu mapu máte na straně 78, kde uvidíte, že mm, na jihu, ve střední, východní Evropě, tam se hodně mm, vynakládá prostředků na digitální eh, agendu. Itálie, Španělsko v absolutních číslech eh, jsou země, kde ty alokace jsou vyšší na hlavu. Je to ale střední východní Evropa, která je na prvním místě. Ještě pár čísel. V méně rozvinutých regionech tak ty výdaje eh, alokované, tedy výdaje z investic, tedy ESIF je 113 na hlavu, 49, ne, 113 euro na hlavu, 49 je to v těch přechodových regionech a 37 euro v těch více rozvinutých regionech. Takže a teď jak to vypadá v terénu? Eh, co se skrývá za tě, těmito agregovanými čísly? Za prvé, v jakém rámci digitální investice probíhají? Jak víte, tak zde došlo k velkým změnám v regulačním rámci ESIF, eh, což mělo významné dopady na digitální investice. A mm, je zde taková snaha mm, k tematické koncentraci. Jeden tematický cíl se věnuje právě digitálním investicím, to je digitální cíl, to je tematický cíl 2. Potom máme zde podmínky ex ante, které třeba splnit které se týkají právě digitálních investic. Máme zde eh, společná ustanovení nařízení s cílem je eh, usnadnit kombinované čerpání z fondů a hm, podporovat tak ten přístup, který se bude týkat dané lokality, daného místa a tam se bude, bude kombinovat čerpání z různých fondů. Takže my jsme identifikovali dva eh, hlavní faktory eh, úspěchu digitálních strategií na regionální úrovni. První se týká významu toho, že je třeba mít strategický rámec o, které, o který se budou digitální investice opírat, eh, což znamená, že můžeme tam pokrývat různé dimenze holistického přístupu, zkombinovat různé typy opatření, široké pásmo, digitální dovednosti, elektronické služby, tak, aby se uzavřel ten začarovaný kruh. A druhý faktor úspěchu se týká partnerství, partnerských vztahů mezi eh, danými subjekty, tedy uživateli a poskytovali těchto technologií to umožňuje vždycky, aby společně identifikovali ty vhodné potřebné technologie, aby se zmírnily i ty nedostatky, které třeba existují na regionální úrovni, kde ne všichni mají dostatečné digitální dovednosti. Naše analýza ukazuje, že ten proces vytvoření eh, partnerských vztahů, které vedou k výsledkům, že to je proces dost dlouhý a bolestný většinou je, ne, platí, že nelze to vnučit zvnějšku a že to musí vzejít přirozeně uvnitř regionu. Naše studie ukázala, že strategie inteligentních specializací nabízí možnost splnit podmínky úspěchu. Máme zde privilegovaná místa, kde přijali strategický přístup, kde uh, podporují tyto partnerské mm, e, vztahy a mm, kde jsou schopni kombinovat různé fondy, tedy různé finanční nástroje. Děkuji. Já bych se s vámi podělala ještě po pár e, z konstatování a zjištění. Identifikovali jsme některé oblasti, kde by politika soudržnosti mohla lépe podpořit šíření digitálních technologií, zejména v oblasti klimatických změn, a, nebo různých aplikací IKT v, zemědělství. E, zatím e, fondy ERDF e, a pro rozvoj venkova se zatím zaměřovaly pouze na infrastrukturu IKT. Musíme zajistit doplňkovost mezi EZIFem a dalšími financovacími nástroji. Otázka této doplňkovosti mezi EZIFem a dalšími nesouvisí pouze s oblastí IKT, ale jde také o synergie mezi EZIFem a Horizontem 2020. Tyto vztahy nejsou vždy úplně jednoznačné, ale podporují rozvoj této oblasti zejména pokud jde o ty digitální inovační huby. A teď bych rovnou přešla k závěrům. Naše studie vychází z toho sdíleného řízení a potenciálního teritoriálního přístupu, čili holistický přístup k digitálním investicím. Nicméně politika soudržnosti by se měla soustředit na tu oblast, kde má největší přidanou hodnotu. To znamená formulace efektivních digitálních strategií a podpora partnerství mezi relevantními subjekty na regionální úrovni i dále. Je důležité zdůraznit, že potřebujeme nastavit rovnováhu mezi podporou investičních projektů a podporou eh, správní kapacity, s tím, že by nemělo eh, dojít k rozvoji jednoho na úkor druhého. Inteligentní strategie inteligentní specializace jsou tou základní oblastí, kde je možno uplatnit digitální strategie. této oblasti mohou právě být partnerství a synergie mezi různými druhy podpory. A na tomto základě jsme eh, vypracovali několik doporučení, z nichž tady několik vyberu. Za prvé, je nezbytné sladit zprávu a eh, systémy dodání bylo by dobré mít nějaký jasný politický dokument, který bude obsahovat eh, role a cíle a převést je do operačních cílů. Tento dokument by rovněž umožňoval koordinaci mezi různými partnery a rozděl, rozdělení zodpovědnosti mezi nimi. Zdá se nezbytné revidovat či sladit systém kondicionality ex ante Mohli bychom odkázat právě na ty strategie inteligentní specializací a požádat, aby explicitně obsahovaly určité jasné odkazy, které by nahradily stávající podmíněnost exante. A druhou podmíněností exante, ta by byla zachována, ta by byla eh, věnovaná specificky infrastruktuře. Je rovněž nezbytné, abychom dělali vše, co je v našich silách na posílení infrastruktury mezi EZIFem a Horizontem 2020. Ty strategie inteligentní specializace se zdají být k tomu dobrým nástrojem. A Měli bychom ještě zavést některé regulační zlepšení, abychom lépe eh, oddělili ERDF a Fond pro rozvoj venkova. Domníváme se, že šíření digitálních technologií by mělo být podpořeno zejména v oblastech, jako jsou klimatické změny, politika venkova nebo prostřednictvím specifických jasně vyhraněných programů. A musíme také zlepšit znalostní základnu. Měly by se zlepšit monitorovací systémy, tímž budou mít více indikátorů a výdaje na projekty s digitálním komponentem by mohly být opatřeny tagy, aby bylo možné je sledovat. A to je vše. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. No a kolegové, teď mm, je řada na vás, pan Olbricht. Jedna technická otázečka. Totiž pokud se díváme na návrh nových priorit a toho, co přináší ERTF, tak se ukazuje, že digitalizace není až v té první tranši, že tam je e, společně s dopravou a digitali- ta digitalizace, což je překvapivé překvapivé, protože vše ostatní v té první tranši je. Víte, proč se komise rozhodla přidružit digitalizaci k vlakům, silnicím, dopravě a ne k tomu i SD? Děkuji, pan Buda, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, té, paní za tuto prezentaci. Je samozřejmě důležité rozvíjet digitalizaci zejména v kontextu venkova. To, to je konec konců první věc, kterou mladí lidé chtějí, když uvažují o tom, že by se usadili na venkově. Chtějí internet. Takže mají-li se uh, nějací mladí lidé usadit nebo přežít na venkově, tak se to, toto musí řešit. Ale jak jsem zjistil, tak eh, na mnoha místech, třeba i v Irsku, na venkově je velký problém s internetem. Jak to, že členské státy nemají přístup k těmto prostředkům, když chtějí instalovat internet mimo města? To je naprosto esenciální. Také nechápu, proč malé střední podniky nedostávají dostatek podpory na digitalizaci. před, předtím jsme se bavili o tom, o pracovních místech, zaměstnanosti, o tom, že chybí některá pracovní místa. No a já nechápu, z jakého důvodu malé a střední podniky nemohou na tyto fondy dosáhnout. Pokud jde o internet, tak v tom si stojíme velice dobře v Rumunsku, to je pravda, ale na úrovni Evropské unie je ještě co dohánět. Eh, <clears throat> hvala za zanimivo predstavitev eh, razvoja eh, Děkuji za tuto zajímavou prezentaci k digitalizaci v Evropě a rovněž jak to vypadá v Evropské unii obecně. Zdá se, že máme stále více podporovatelů digitalizace a já rovněž jsem přesvědčen, že celounijní přístup je ten optimální a nejlepší. Rovněž se zde zmiňujete, že pokrytí širokým pásmem a dostupnost internetu musí být tím prvkem, který vyrovnává rozdíly a i pan Buda zdůraznil, že tím vyrovnáme rozdíly například mezi městem a venkovem. Zatím máme pokrytá hlavně města. V venkovských oblastech to často dosahuje pouze 50% a tam musíme tyto rozdíly vyrovnávat a doufáme, že EU nám pomůže. Co ještě k tomu dodat? Já jsem předložil určité pozměňovací návrhy, v oblasti ERTF a nyní opravdu tím, že máme 5 až 10 navíc pro agendu rozvoje venkova a 17,5 bylo alokováno pro všechny aktivity týkající se toho chytrého venkova, mm, tak to by rozhodně mělo pomoci tomu internetovému pokrytí. Je třeba ale na to jít holisticky a pomáhat i rekvalifikacím, zavádět infrastrukturu obecně a snižovat rozdíly v EU. Další zajímavá záležitost ve vaší prezentaci, tam vidíme přímé demarkační linie mezi ERDF na straně jedné a Fondem pro rozvoj venkova na straně druhé. A já nevidím velký smysl tak toto oddělovat. Proč zacházet jinak s městy a jinak s venkovskými oblastmi? I venkovské oblasti přece potřebují eh, ten systém SMART a synergie s tím přístupem k městům by všemu jen prospěla. I venkovské oblasti potřebují veřejné finanční prostředky, tedy z veřejné kapsy, aby se zlepšila infrastruktura. Abychom tedy ukázali těm občanům, kteří bydlí na venkově, že i na ně myslíme. Tedy moje otázka. Co má na mysli komise, když hovoří o lepšímu sladění, ale zároveň uh, rozlišování mezi těmi dvěmi fondy. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě nějaké otázky, komentáře, pan Omarží? Děkuji. To, co platí pro venkov a také samozřejmě platí pro nejodlehlejší oblasti. Přístup eh, k digitální technologii je základním předpokladem pro to, aby ty, tato odlehlá území nebyla pouze enklávami. V podstatě lze říci, že když se podíváme na stránku 34 tohoto materiálu, tak si musíme uvědomit, že eh, jsme informováni, že tedy ty zámořská území francouzská jsou eh, na jednu stranu údajně v čele, pokud jde o tuto technologii, ale pak z té, tam, eh, z té mapky se zdá, že je to reálně trochu jinak. Ale doufám, že nám to výrazným způsobem pomůže. I'm sorry. Mr. Rope, you have the floor. Pan Rope má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme za tuto studii a i za to, jak zde byla představena. Takovéto analýzy nám rozhodně pomáhají. Dokážeme si udělat představu o to, jaký vliv mají tyto iniciativy na politiku soudržnosti, na stav eh, vývoje, hospodářského vývoje a pokrytí na venkově. A já si opravdu vážím že takto můžeme se celkově nechat poučit. A pak ještě tam vidím několik bodů, které mě inspirují k úvahám. A doufám, že je tomu tak i u mých kolegů. Ze zkušenosti vím, že většina členských států se snaží řešit digitalizaci, ale každý svou vlastní cestou, svým způsobem. Když se podíváme například na ten program e-health, elektronické zdravotnictví, o tom se už debatuje celá dlouhá léta a přitom je stav vývoje této záležitosti v různých eh, členských státech opravdu rozdílný. A já například se domnívám, že by bylo dobré naorganizovat určitou jednotnost v tom přístupu, čili učit celounijní priority, postarat se o to, aby jakékoliv dobré zkušenosti mohly být zúročeny i v jiných členských státech, aby členské státy, ty, kterým se to podařilo vyřešit rychle a účinně, mohly se podělit s jinými. Jak na to? a aby se právě tyto nejlepší způsoby zavádění digitalizace mohly rozšířit všude ono už takovéto sdílení nejlepší eh, osvědčených postupů, té nejlepší praxe se mm, děje v různých oblastech, ale bohužel u té digitální agendy zatím ne. A přitom digitální agenta má tu výhodu, že poměrně rychle vede ke hmatatelnému zlepšení stavu věci. Já tedy vítám to, že digitalizace se těší takové pozornosti, ale zároveň si myslím, že by se jak u sdíleného financování, tak u řízení investic, tak u všech těchto kroků například posuzování problému či nakládání s překážkami mělo postupovat jednotněji. A to, co například už vidíme z toho evropského pohledu, že nefunguje ideálně, tak aby se řešilo opravdu na evropské úrovni. Pak ještě pár slov eh, k zemědělství to už se zde objevilo a ono se často opakuje. E, I zemědělství musí umět těžit z toho onoho a i z té digitalizace. A člověk někdy má dojem, že zemědělci sami by si měli řídit ty systémy, zavádět tu technologii, že by si to vše měli jaksi všechno dát dohromady sami, aby se dopracovali té lepší efektivity, aby tedy u nich na farmě to fungovalo lépe. Ale přece uvědomme si, hlavním úkolem každého zemědělce je mm, eh, chovat zvířata, případně mít nějakou tu úrodu, kterou pak prodá na trhu. A ty počítače, to vedení, to široké pásmo, to přece by neměl posuzovat a zavádět ten ten zemědělec, stejně jako ho neobvinujeme, že má nesprávný traktor. On prostě si koupí jenom to, co se dá na tom trhu sehnat. A stejně tak je to i s počítačem a s tím širokým pásmem či s modemem. My budeme potřebovat, aby se naši zemědělci opravdu soustředili na své zemědělské produkty, aby nám je dokázali vyrobit a dodat. Na tom bude záležet stále více. To, že mají digitalizovat, tím souhlasím, ale neměli bychom jim to eh, dávat jako břemeno. Tam přece musíme zapojit příslušné průmysl, příslušná průmyslová odvětví máme tam spolufinancování. Stejně jako když hovoříme o výrobcích traktorů a my nyní výrobcům vozidel, mezi jinými traktorům, dáváme za úkol, aby byla přátelštější k životnímu prostředí. A tam to považujeme za samozřejmost. A tak by to mělo být i u technologických eh, výdobytků týkajících se internetu či digitalizace. Ten zemědělec musí mít k dispozici to nejlepší a to nejvhodnější, tak jak si to zaslouží. A my tam musíme tlačit na příslušné průmyslové odvětví, aby přicházelo s produkty s nabídkou, která bude promyšlená a která sedne nikoli pouze nějakému dalšímu průmyslovému podniku či nějakému městu my chceme, aby ty technologie přispěly i lepšímu fungování zemědělských statků. Oni mm, nesmíme připustit, aby to došlo až tak daleko, že ten zemědělec se nejdříve musí stružit s někým a pak začít tlačit na výrobce, aby jim dodali něco skutečně vhodného. My už musíme na to jít nově a myslet na to. A na další programové období přichází komise s návrhem odebrat zemědělskému odvětví eh, část prostředků a předat je výzkumu a vývoji. No ano, ale pouze tehdy, kdyby se výzkum a vývoj věnoval právě zemědělskému odvětví protože nakonec to dopadne tak, že zemědělcům osekáváme prostředky a pak oni nám nedodají to, co potřebujeme. Spíše naopak, chceme, aby výzkum a vývoj přicházel s něčím, co udělá zemědělství udržitelné, co si ten zemědělec rovněž může pak dovolit koupit. V opačném případě budeme mít v obou těchto oblastech obrovské nepřekonatelné problémy. To se musí eh, promyslet. Nejde o to vyobvinovat zemědělce a představovat si, že oni si budou nějak vymýšlet, co by potřebovali. Potřebujeme, aby právě toto silné digitální odvětví těm zemědělcům nabídlo něco použitelného. Děkuji. Nějaké jiné komentáře či otázky, paní Pellegrini? Máte nyní možnost na vše, co zde zaznělo, reagovat. Děkuji za otázky. Proč je digitalizace skombinovaná s dopravou? Tady asi já nejsem na, ta pravá osoba, která na to může odpovědět. Pokud jde o digitalizaci na venkově, tady zde k tomu zaznělo několik otázek. Během stávajícího programu období ta situace není úplně uspokojivá co se týče digitalizace venkova. A to právě částečně tedy je vysvětleno faktem, že zde existuje nejasné vymezení eh, eh, fondu pro rozvoj venkova, tedy co z toho lze financovat a kdo tedy odpovídá za eh, instalaci širokého pásma a celé infrastruktury, takže to brzdí investice v těchto oblastech. Potom často ty investice se omezují pouze na digitální infrastrukturu a mm, takto potenciál pro holistický přístup chybí, protože zde se věnuje nedostatek dostatečná pozornost poptávce a připravenosti a dovednostem. Proč tedy je nezbytné to jasně definovat? Je třeba definovat, kdo dělá co. Kdo bude dělat co to neznamená ale, že by nebylo možné kombinovat, eh, abyste byli synergie. Nejprve musíte jasně stanovit, definovat, eh, kdo dělá co a poté musíte mít mechanismus pro koordinaci mezi fondy. Možná ještě k tomu venkovu, když říkáte, že to že to není tady na zemědělcích, aby investovali do digitálních technologií. No dobře, to chápu, ale tady jde o to přece sladit nabídku a poptávku po digitálních technologiích. Průmysl je schopen poskytovat řešení, ale musí zde existovat určitá interakce s zemědělci kteří by měli informovat průmysl, eh, poskytovatele, co potřebují. Musí zde být interakce a hm, tedy ten partnerský vztah, aby ty investice k něčemu byly, byly efektivní. Potom otázka malé střední podniky. Jste panuje určitě zklamání, pokud jde o digitalizaci malých středních podniků. Já s tím souhlasím a jedna z možných odpovědí či vysvětlení je, že mal, digitalizace malých středních podniků se řeší prostřednictvím jiných fondů, třeba Junckerův plán, program Kosme. To je taková hypotéza. Uh, to je tedy skutečně zarážející výsledek naší studie. že teď jsem zareagovala na vaše otázky. Děkuji, děkuji za odpovědi, vysvětlení. Takže tady eh, zastavíme diskuzi. Děkuji za výtisky vaší studie. Tady děkujeme oddělení B. A máme již k dispozici celou studii ve dvou částech a i tu vaši prezentaci, tak pokud někdo bude mít další otázky, tak určitě se s vámi spojí. Děkuji za účast a budeme pokračovat s programem. A to je další bod, což je, jsou schválení rozhodnutí koordinátorů. Obdrželi jste e-mail s rozhodnutími koordinátorů, které byly přijata 14. února ve Štrasburku. Můžete odsouhlasit tato rozhodnutí? Ano, dobře, děkuji, takže odsouhlaseno. Něco do různého. Pan Fanisteroj zde není, takže nemáme nic za bodu různé. A, to nám tady chybí k tomuto bodu. Dobře. Ještě bych vás chtěla informovat, že příští schůze se bude konat 21. března. 7. března byla schůze zrušena, takže ve čtvrtek 21. března ráno od 9 do 12.30 a v Bruselu. Takže to je poslední informace dnešní dopoledne. Děkuji a přeji vám krásný den. Tím je schůze skončena.